za své úsilí a mezi zachováním svobody na internetu. A to je samozřejmě velká výzva, která nás čeká do budoucna. Děkuji. Grazie, la discussione Děkuji vám, tím končím rozpravu a hlasování se bude konat zítra ve 12.30. A nyní se dostáváme ke zprávě Giovanniho Lavia, rozpočet na rok 2013, mandát pro třístrané rozhovory. Ehm, Spravodaj <clears throat> Giovanni Lavia má slovo na čtyři minuty. Paní předsedající, pane komisaře, vážené kolegyně, vážení kolegové, hlasování o mandátu pro trialog se koná v velice důležitý okamžik pro Evropu, zejména ehm, pro eh, budoucnost, protože Evropská rada schválila celou řadu opatření, aby Evropa byla stabilní a konkurenceschopná. To nás může jenom potěšit, protože představitelé eh, států a vlád hledají východisko eh, z složité situace a to stále zdůrazňujeme. Podpora růstu, eh, boj s nezaměstnaností, podpora malých a středních podniků, to jsou priority, které si náš parlament stanovil a víme, že je eh, zapotřebí eh, zase rozhýbat naši ekonomiku. Potřebujeme konkurenceschopný růst v Evropě a ruku v ruce s tím musí jít opatření na podporu eh, mladých, aby se uplatnili na trhu práce. Eh, potřebujeme také eh, dostatečné prostředky, aby bylo možné financovat projekty, zejména v regionech 1 a, 1B. A víme, že je to nejsložitější, protože je tu různé Eh, zaměření, o kterých zde hovořili členské státy. Chci ale upozornit na jednu věc a to je pasáž ze závěru rady. Je tu vůle eh, hlasovat v podobě ústního pozměňovacího návrhu. Domnívám se, že Evropská unie nadále plní, co je zapotřebí, aby se Evropa eh, ubírala cestou k udržitelnému a inteligentnímu růstu a myslím, že to musí jít ruku v ruce s jasnou angažovaností všech členských států, které musí učinit se v jejich silách, abychom dosáhli těchto cílů, abychom rozhýbali růst a posílili důvěru občanů položky pladeb, které komise navrhuje v návrhu rozpočtu, se opírají o odhady členských států. A e, členské státy se toho potom musí držet, co se týče e, mezinárodních setkání. Zabývali jsme se tím koncem května, abychom dosáhli eh, dobrého výsledku, který odpovídá eh, potřebám členských států musíme také výdaje průběžně kontrolovat. Je zapotřebí, abychom měli posílenou interinstitucionální spolupráci, která eh, taková doposud nebyla. Musíme se vyvarovat tomu, co se stalo v loňském roce aby nebylo zapotřebí eh, eh, vyrovnávat platby eh, opravným rozpočtem. V roce 2013 budeme potřebovat více pladeb a proto je důležité, abychom přesunuli určité nedoplatky roku 2012 roku 2013. Je nutné, abychom měli dostatek závazků a řekla to i Rada v době krize. Potřebujeme více Evropy a ne méně Evropy. U položek závazků musíme bezpodmínečně vyjádřit své politické priority. Investice se mají zaměřovat na růst a vytváření pracovních příležitostí, abychom se dostali z krize. Důležitý aspekt souvisí s financováním projektu ITER. Vzali jsme na vědomí návrh komise, a to, že určité prostředky budou k dispozici v rámci sedmého rámcového programu, ale eh, jak bylo vyjádřeno ve společném eh, prohlášení, chceme vyjádřit využít veškerých prostředků, které v rozpočtu máme a také díky mezinárodním dohodám. Děkuji e, všem kolegům, zejména stínovým zpravodajům za e, spolupráci a protože tu není zastoupena rada, chtěl bych se e, obrátit na pana komisaře Levandovského, abychom velice dobře spolupracovali, aby tento cíl byl korunován úspěchem zájmu evropských občanů občanů. Eh, děkuji. Pan komisař Lavanovský má slovo. Paní předsedkyně, eh, vážení poslanci, eh, probíhají jako vždy dvě paralelní procedury. Na základě našeho návrhu rozpočtu na rok 2013 Dělá se to v zvláštním klimatu dnešní Evropy, mm, fiskální konsolidace Eh, která je vnímána i jako podmínkou, bez které není pro eh, trvalý udržitelný rozvoj Evropy. Ale eh, zase na druhou stranu potřebujeme i v krizi investice. A proto musíme vytvářet, aby, abychom vytvořili podmínky pro budoucí růst a pracovní místa. To bylo jasně stanoveno i v nedávných závěrech rady. Odpověď, tak jak ji předložila komise v návrhu rozpočtu 2013, je správná. Já myslím si, že mandát parlamentu, jak ji vyjádřil eh, pan zpravodaj, pan eh, Lavia, eh, jde správným směrem. Potřebujeme hm, se omezovat, ale máme tady také výkonnostní úspory potřebujeme také, eh, máme tady velmi mm, v omezený eh, růst eh, závazků, jenom 2%. Ale potřebujeme také dostatek peněz na platby, které jsou závazné na rok 2013. A toto je vlastně, uvědomíme si, konec v víceletého období, takže nikdo nemůže být překvapen, že by to bylo mm, Nemůže to být překvapivé, že na konci eh, finančního období eh, programy eh, zrají a platby se urychlují, takže potřebujeme větší prostor na platby. Rok 2013 a jeho rozpočety jsou také specifické pravidly N plus 2 plus N plus 3. A sice, že bychom měli platit nyní za závazky z let 2011 a 2012 naplnit a splnit mm, své platební závazky, to není jenom moje povinnost, to je kolektivní povinnost Evropské unie. Uvědomme si, že tohle jsou věci pro největší růstový potenciál oblasti, jako je výzkum a vývoj a soudržnost. Prostě tohle není žádná volba. Máme tady akorát problém, který způsobí eh, likviditní problém ve členských státech a nebo nedostatek investic do budoucna. Pořád se tady bavíme o mm, metodice eh, plateb, jak to říká pan eh, předseda rozpočtového výboru, tak možná a už jsme se o tom bavili na konci eh, května eh, o těch eh, platbách. Logika víceletého finančního výhledu na konci předchozího výhledu, tak jak vyjádřil pan Lavia, je jednoznačná. Na druhou stranu, to, co přichází z rady, je jednoznačná tendence škrtat. I když se ví, že naše požadavky nepřicházejí z předpokladů eh, našich, ale z předpokladů členských států a oni škrtají. při stanovování peněz na rok 2013. Přesto si myslím, že se nám podaří nalézt eh, cestu k meziinstitucionální spolupráci. Musím poděkovat panu zpravodaji za to, že už teď dal k dispozici orientační seznam pilotních projektů a přípravných akcí jejíž implementace v roce 2013 tímto bude usnadněna. A jsem si jist, že i za specifických extrémních podmínek, které v současné době panují, se nám podaří eh, napsat dobrý rozpočet pro příští rok. Grazie, komisa. Děkuji, pane komisaři. A nyní za výbor AFET vystoupí eh, paní Máky na jednu minutu. Děkuji, paní předsedající. Evropské státy se snaží spořit a to by měla učinit i Evropa. Ale i přesto nám komise navrhuje navýšení o 7 v mé zemi toto navýšení evropského rozpočtu představuje prakticky 70 eh, eh, milionů dalších odvodů, to znamená vyšší daně. A eh, ten, tak to, to, to je vlastně i částka, kterou naše vláda musela obětovat v oblasti zdravotnictví, ale to bylo jen tak stranou. Já tady vystupuji jménem výboru AFET, který navrhuje navýšení. Proč? protože situace bezpečnosti v Iráku a v Afganistánu se velice zhoršila, takže bezpečnost samozřejmě sebou nese své náklady. Někteří říkají, že se ta situace stabilizovala, ale já myslím, že je třeba hovořit jedním hlasem. <clears throat> Zda se tedy situace v těchto dvou zemích zhoršila nebo zlepšila. Musíme každopádně spořit, musíme ale zároveň být akceschopní z hlediska bezpečnosti. A je tedy třeba dát najevo odpovědnost. Chceme spořit, aby se jako tak činí členské státy. Děkuji. Děkuji vám a nyní za výbor DV vystoupí pan Mitchell na jednu minutu. Děkuji, paní předsedající. Já bych chtěl poděkovat kolegovi Laviovi za obsáhlou práci. V tom mém čase bych chtěl říci, že chápu, že některé členské státy chtějí omezit svůj příspěvek na rozvojovou pomoc v této složité době. Ale ten cíl eh, se vztahuje k hrubému národnímu důchodu a protože se sníží hrubě národní duch, tak v absolutních číslech se samozřejmě sníží i ta rozvojová pomoc. Ale neměli bychom tak ohrožovat rozvojový svět. 23 tisíc dětí i nadále umírá každý den. Dříve to bylo 36 tisíc dětí denně. Podívejte se na ten pokrok, jakého jsme dosáhli a můžeme dosáhnout ještě většího pokroku, takže držme se toho procenta z hrubého národního důchodu. V příští generaci se narodí v rozvojovém světě 2 miliardy lidí eh, nebo 90% z nich bude v rozvojovém světě. Proběhne obrovská migrace z jihu na sever, pokud nesplníme své závazky. Takže já bych tady chtěl opravdu apelovat, máme-li škrtat dobrá, ale neškrtejme i e, v tom procentu z hrubého národního důchodu. Velká Británie pokračuje ve svém úsilí. Dánsko už je na úrovni 1% a ukazují nám, že je to možné i v dobách úspor. Děkuji. Děkuji vám. A nyní za výbor INTA vystoupí pan Šťastný na jednu minutu. Děkuji vám, paní předsedající. Já jsem zpravodajem pro rozpočet na výboru INTA a rozhodně podporuji vše, co, pod, co stimuluje hospodářský růst, zlepšuje bilaterální vztahy a přispívá k stabilitě a solidaritě ve světě. Z toho důvodu eh, apeluji na zachování financování programu Aid for Trade, dále programu ICI, ICI Plus a MFA. Dále také volám po zlepšeném financování činností, které přímo přispívají k vyššímu růstu a zaměstnanosti. To je třeba internacionalizace evropských podniků díky zlepšenému přístupu malých a středních podniků do zemí, kde je růst. Spadá sem také eh, pomoc obchodním partnerům z jižního a východního sousedství a také eh, sem spadají zdroje, pro dialogy na vysoké úrovni s USA, Ruskem, Čínou a nově se rozvíjejícími zeměmi. Všechny tyto činnosti totiž mohou být velmi prospěšné pro všechny občany EU. A blahopřeji zpravodaji Laviovi. Děkuji. Grazie per la... Děkuji. A nyní za výbor pro kontrolu rozpočtu vystoupí pan Fielner. Ten ale není přítomen v sále. takže zástupce výboru pro zaměstnanost na minutu. Děkuji panu Lahvíjovi za jeho práci. Myslím, že zaměstnanost by měla být v Evropě prioritou. Evropa tedy musí soustředit veškerou svou energii k vytvoření skutečné sociální zprávy a je tedy potřeba podporovat eh, sociální eh, soudržnost. Rozpočet na rok 2013 musí podpořit hlavní, eh, hlavní iniciativy, které se týkají například inovací Dále eh, by se ten rozpočet neměl omezovat ale jen na zaplacení programů, které už dobíhají. Je třeba opravdu pomáhat i třeba eh, mladým lidem, kteří hledají eh, zaměstnání a těm, kteří si chtějí vytvořit svůj vlastní podnik. Nemůžeme čekat do roku 2014 s bojem proti nezaměstnanosti. ESF je důležitá součást sociální politiky. Je třeba jej přehodnotit a přesměrovat. Je třeba uh, abychom podpořili odvětví, kde je nedostatek zaměstnanců a tedy podpořili programy Progress, EURES a mikrofinancování. Novátorské činnosti, které jsou nositeli sociálního pokroku a které vedou eh, malé, velké i střední podniky, musí si získat finanční podporu ze strany Evropské unie. Děkuji a za výbor pro průmysl vystoupí pan Pidikofer na minutu. Děkuji paní předsedající, jakožto zelený poslanec ve výboru I které jsem eh, se neschodl s kolegy na mnoha věcech, co se týče financování projektu ITER jakožto zpravodaj výboru ITRE za rozpočet vám a mohu říci, že jsme se velice dohodli na zásadě a to, že rozpočet má sledovat prioritní cíle strategie Evropa 2020. To znamená, že z pohledu našeho výboru jsou to zejména tři cíle energetická politika, zejména plán SED, dále výzkum a inovace jsou prioritní oblastí a podpora malých a středních podniků. Děkuji. Děkuji. Za výbor Regi má slovo pan Stavrakakis. Děkuji vám, paní eh, předsedající my tedy dnes diskutujeme o rozpočtu v období krize. To samozřejmě má vliv na veřejné výdaje a rozpočet v EU. Pokud jde o politiku soudržnosti, všichni víme, že právě tato polika, politika je vhodným prostředkem pro zlepšování zaměstnanosti. Na konci loňského roku byla spoždění eh, s některými platbami, bylo třeba to eh, vyřešit z prostředku tohoto roku a zdá se, že ta situace by se mohla ještě zhoršit. Proto parlament, komise a rada musí vyhodnotit současnou situaci tak, aby se ta situace v příštím roce neopakovala. Evropský parlament musí být proti jakémukoliv snižování položek pladeb. Děkuji a za zemědělský výbor má slovo paní Lange na minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, eh, zemědělský rozpočet eh, je navrhnut na zvýšení 1,8%. Podívejte se, ale celý rozpočet se má zvýšit o skoro 7% a uvědomte si, že Eh, se jedná zejména eh, o kompenzaci eh, výpadku členských států v dotacích zemědělců. Musíme si uvědomit, že jsou tady velké problémy na straně zemědělců a to by komise měla dělat. Jaké priority máme do rozpočtové eh, procedury? Samozřejmě eh, je tady cenová volatilita. To je, pane komisaři, eh, velký, stále větší problém a nezmizí. Máme tady pilotní projekty, které mají pomoci zemědělcům, aby se vyrovnali se stále volatilnějšími trhy. Jsme také nespokojení s tím, že komise tak špatně provádí pilotní projekty, které my jsme zahájili v minulosti, jako je například eh, cenové a mm, observatorium a observatorium marží eh, my vidíme, že s tím nic moc neděláte. A poslední věc, paní předsedkyně, já bych ráda vyzvala komisi, aby eh, eh, si udělala dostatečnou rezervu na nouzové situace. Víte, že eh, na trhu mohou vzniknout velice rychle nouzové situace, jako minulý rok s hekem v ovocnářství. Tak mějte na to připravenou rezervu, abyste včas mohli reagovat. Děkuji. Děkuji eh, za výbor. Eh, Libe má na minutu slovo pan Jakolino. Děkuji, paní předsedající, vážní kolegové. Není pochyby o tom, že v takovéto složité situaci, kdy je třeba šetřit a krátit výdaje z rozpočtu, usilujeme o vyvážený rozpočet tak, jak řekl pan Lavia, je to jasná známka toho, jak můžeme dobře pracovat i za složitých podmínek. Výbor Libe bere na vědomí upozornění, které jsme obdrželi od rozpočtového výboru. Zhodnotili jsme je jako pozitivní. Hovořím o otázce uprchlického fondu a o Frontexu. My se domníváme, že rok 2013 je přelomovým rokem i pro další eh, finanční rámec a bude třeba učinit konkrétní kroky. Upozorňuji zejména na seznam politických priorit, kdy je třeba spojovat eh, s trestnou činností. To je třeba uvést na tomto seznamu. A jsme si jistě, že výbor pro rozpočet eh, to může převzít. Děkuji, pan Guerrero. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Já jsem předkladatel stanoviska výboru AFKO a chci tedy vyjádřit postoj tohoto výboru, který je pro eh, konzistentní rozpočet EU. Rozpočet EU je katalyzátorem investic a právě v době krize je třeba slyšet hlas EU, je třeba, aby rozpočet EU přispíval k tvorbě zaměstnanosti a růstu v našich zemích. Rok 2013 je rokem předvolebním. A proto výbor AFKO se domnívá, že je třeba věnovat konkrétní financování také na informování občanů eh, o tom, o co jde v evropských volbách. Je třeba je také informovat eh, o jejich právech na účast na politickém životě Unie. Z téhož důvodu by také měl být vyhrazen konzistentní rozpočet na program komunikace v partnerství. A dále chci říci, že eh, občan, Evropská občanská iniciativa vstoupila v platnost v Dubnu a na základě toho už komisi byly předloženy určité iniciativy. Bude třeba zřejmě organizovat slyšení v parlamentu a měly by tedy v rozpočtu na to být vyhrazeny prostředky. Děkuji. Grazie, credo. Děkuji. Věřím, že paní Hannibal není přítomna v sále a tak se dostáváme eh, k řečníkům za politické skupiny. Pan Lamasur za EPP dvě minuty. Děkuji, paní předsedající. Vážený pane komisaři, milí kolegové, roz... U rozpočtu eh, jde především o důvěryhodnost Evropské rady. V pátek Evropská rada jednomyslně schválila prorůstový eh, balíček na dva roky má být věnováno 55 miliard eur na financování dalších investic do budoucnosti. Není přesně jasné, na co ty prostředky půjdou. To rozhodnutí je pragmatické a rozumné. Je v souladu se stropem výdajů, tak jak byl stanoven před pěti lety. Vychází z velkého úsilí komise, které za to vzdávám hold, a také národních orgánů, které se snaží um, najít být ekonomicky efektivní projekty. Bude to mít ale smysl, pokud ty oznámené prostředky bude skutečně možné využít, to znamená zavázat se k ním a platit je v rozpočtu za rok stávající a za rok příští. Vyvstává tady e, otázka. Stálí zástupci e, budou tedy jednat příští týden za e, zavřenými dveřmi o tomto závazku. Evropská unie teď je nemocná, eh, ekonomičtí aktéři nemají v ní důvěru, eh, trhy jsou skeptické, lidé pochybují a je to často proto, že vlády vlastně eh, přijímají dosti rozporuplná stanoviska a nikdo nakonec nerozumí tomu, o čem se rozhodlo. Ale když dům hoří, tak už takovéto hrádky nejsou možné. Nyní tedy kyperské předsednictví, mrzí mě, že tady není za, e, zúčastněno, bude zodpovídat za to, že loajálně se zavede to rozhodnutí, které bylo přijato, tak, aby Evropská rada v podstatě nevypadala jako sam, eh, summit pokrytců a bezmocných. Děkuji. Děkuji vám a za skupinu SD nyní paní Gardia Saval Rubial na minutu 30. Děkuji vám, paní předsedající. Vážený pane komisaři, samozřejmě všichni tady hovoříme o samitu z minulého týdne, kde se rozhodlo o 120 miliardách eur a to není rozhodně nic zanedbatelného. Evropská rada teď klade důraz především na rozpočtové škrty. My jsme tady eh, před měsícem vedli podobnou diskusi. Já jsem říkala, že je třeba změnit směr a zdá se, že Evropská rada si to konečně uvědomuje a nebude se už soustředit jenom na rozpočtovou kázeň, ale také na podporu udržitelného růstu. Bylo tedy řečeno, že se využije 120 miliard. To je důležité, ale nesmíme zapomínat, že už máme nástroje, pro investici do evropského hospodářství a to je právě rozpočet Unie. Ten rozpočet dává EU k dispozici 150 miliard eur, to znamená, to je ještě víc, než se schválilo v loni, e, na, na tom minulém summitu. Teď je ještě třeba, aby ministři financí se této cesty drželi a aby to skutečně se projevilo na evropském rozpočtu jak na rozpočtu letošním, tak na rozpočtu pro příští rok. Protože pokud nebudou peníze, pak nebude možné financovat tyto eh, politiky. A dnes některé programy v rámci sedmého rámcového programu nejsou eh, dovršeny, protože na ně nejsou peníze. A proto je třeba skoncovat se škrty a skutečně investovat peníze a financovat závazky, které přijala Komise a Evropská rada. Děkuji. Grazie per il gruppo ALDE l'onorevole Alvaro per minuti. Děkuji eh, za ALDE, pan Alvaro. Dvě minuty. Děkuji, paní předsedající. Vítejte, pane komisaři. Návrh rozpočnu rok 2013 se opírá o prostředky, které představují asi 150 miliard eur. Tyto závisky je třeba vidět eh, v cíl, spolu s cíly strategie Evropa 2020 a budou představovat celkem 64,5 miliard eur, zejména ty prostředky se zvýší o 3,5%, které mají být eh, vynaloženy na trvalý růst, dále pro zaměstnanost, podporu malých a středních podniků a na nové iniciativy jako eh, podpora projektů v oblasti IKT mají pomoci odstraňovat problémy s likviditou a podporovat eh, růst. Něco to, co potřebuje Evropa mnohem naléhavěji než kdykoliv dříve. Eh, čísla v návrhu se tedy pohybují kolem asi 138 miliard eur. V loňském roce stávajícího finančního rámce ve srovnání s rokem 2012 počítáme s nárůstem prostředků, zejména v rámci eh, v, ra, Eh, programu pro eh, výzkum o 28%. Odpovídá to přesně těm eh, žádostem veřejných a soukromých partnerů, kteří tyto projekty realizují. Navrhované navýšení o 6 a 8 desetin procenta je tedy nutným důsledkem smluvních závazků Evropské unie umožnit dokončení projektu. Je to tedy velice zodpovědný rozpočet. My samozřejmě stanovujeme stěžení oblasti. Podpora politiky IKT, včetně digitální Evropy, se bude opírat o větší rozšíření těchto eh, technologií a jejich nejlepší využívání. Celkově představuje tento program pomoc pro Evropu a návrh rozpočtu je eh, přístupem, který snad schválíme. Bude to znamenat úsporu signifikantních eh, eh, částek, kdybychom tuto rozpravu vedli v Bruselu a ne ve Štrasburku. Tolik má poznámka. Děkuji. A za zelené má slovo paní Trupel. Předseda komise Barroso dnes ráno v rozpravě hovořil o tom, že evropský rozpočet je rozhodujícím nástrojem pro trvale udržitelný růst. Sdílím tento názor. Pan komisař Levandovský to také zdůraznil. A v těchto eh, dobách eh, není nepodstatné, že zdůrazňujeme, jak projednáváme rozpočet, je součástí společné metody. My eh, musíme spolurozhodovat s radou a jenom takto vznikne společný rozpočet rada na samitu loňský minulý víkend rozhodla, že 55 miliard má být rychle mobilizováno, aby bylo možné eh, vytvořit eh, impulzy růstu, a to v rozhodujících oblastech vzdělávání, výzkum, udržitelné, obnovitelné zdroje energií. To jsou všechno cíle, které jakožto zelení sdílíme, ale co se radě nepodařilo je předložit, eh, odkud mají tyto peníze narychlo přijít. Chtěla bych tedy podpořit své předřečníky. Rada z politického hlediska je schizofrení, když je tak podporuje eh, pakt růstu, ale ale jednak tyto platby ani v roce 2012, ani v roce 2013 nechce navýšit. Ano, to je pravda ty odhady, byly, odhady členských států byly spíše opatrné, ale je třeba dodržovat smlouvy. Proto apelujeme na radu a také na kyperské předsednictví. Vyjednávajte odvážně a zajistěte, aby bylo možné mobilizovat nutné platby, protože jinak zklameme evropské eh, občany na základě toho, o čem se rada usnesla. Děkuji. Děkuji a za skupinu EKR má slovo pan Ašvor, dvě minuty. Paní předsedající, pane komisaři, evropská ekonomika čelí výzvám jako nikdy předtím. A, a bude záležet na naší schopnosti udržet eh, tempo se zbytkem světa. A právě to ovlivní budoucnost evropského lidu do budoucna a klíčem k tomuto je rozpočet. Naší nejnalehavnější prioritou by mělo být eh, zlepšovat konkurenceschopnost, podporovat hospodářský růst na, eh, založený na plně funkčním vnitřním trhu a zefektivňovat vynakládání evropských prostředků. To znamená investovat do výzkumu a vývoje, do pohraniční infrastruktury a do eh, širokopásmového připojení. Tohle jsou všechno věci, které lidem pomůžou každý den v jejich životě i v jejich budoucnosti. Znamená to ale, že s přísně omezeným rozpočtem bychom měli vydávat peníze jenom tam, kde vidíme jasné eh, výnosy, eh, výhody pro mm, efektivitu vynaložených prostředků. Proto bychom eh, se měli podívat na tradiční výdajové oblasti. Musíme si eh, klást eh, obtížné otázky, například jestli investice do strukturálních fondů v minulosti opravdu přinesly takové přínosy, jaké měly. Nebo jestli reformní návrhy společné zemědělské politiky opravdu přinesou dostatečné ekologické dopady a za jakou cenu pro evropské eh, daňové poplatníky. Vzhledem ke stávajícím hospodářským problémům tento rozpočet eh, se nezabývá těmito novými přístupy. Místo eh, to řešení je více téhož. Stejná politika hm, za více peněz. Pane předsedo, mýlili bychom se, kdybychom si představovali, že můžeme pokračovat ve vynakládání prostředků v době, kdy lidé musí čelit v Evropě škrtům a mm, úsporám. Měli bychom eh, dávat eh, příklad a to znamená, že bychom měli zmrazit velikost rozpočtu. Děkuji. A za a eh, frakce GUE. Nyní pan Soza, minutu a půl. Paní Soza, pardon. Děkuji, eh, paní předsedkyně. Hmm. Evropa, pokud jde o potřeby eh, lidí a státu a vlád, eh, prostě slyší akorát úspory, ale my potřebujeme solidaritu, my nepotřebujeme Evropu typu SM. SM my jsme eh, orgán, který má přímo demokratickou legitimitu, takže musíme pohánět vlády k odpovědnosti za eh, tuto solidaritu. My proto tady nebudeme hlasovat pro tento rozpočet. A v parlamentu jsou tady eh, dlouhé debaty o tomto. Jsou tady o nějak, ne, nechceme transfery nad národním společnostem, které vyrábí léky, nechceme ani budovat Eh, eh, pevnost Evropu, ale my budeme poskytovat, eh, tedy předkládat pozměňovací návrhy v některých nových věcech. Komise chce navýšit v závazky, ale uvědomte si, že závazků už je spousta v rámci sociálního fondu a tam hlavní věřiteli jsou Itálie, Španělsko, Portugalsko a Řecko. Takže pokud nezměníme přístup, budeme mít menší soudržnost společnosti, větší nezaměstnanost a chudobu. Musíme se dočkat těch nejlepších rozhodnutí od vedoucích představitelů v Evropě. Zatím je Evropa rukojmím bank a velkých podniků. Potřebujeme konkrétně eh, reagovat na eh, potřeby skutečných lidí. Musíme eh, vytvářet pracovní místa, zabezpečit zdraví a sociální zabezpečení. A o to my bojujeme. Děkuji za FD. Bude hovořit pan Andresen, minutu a půl. Paní Andresen. Děkuji, paní předsedkyně. Tak už to tady máme zase eh, v nejhorší finanční krizi eh, v eh, paměti žijící. Tato sněmovna opět podporuje nezodpovědné navyšování rozpočtu. Vlastně vymyká se představosti, že tady někdo může žádat o navýšení o 6,8 Myšlenka, že skutečný růst zajistí evropský rozpočet, je prostě směšná Stovky miliard byly zatím, byly zatím vynaloženy a nedošlo k ničemu, pokud jde o růst. Řada lidí se domnívá, že Evropská unie, stejně jako já, za velkou část této krize může. Evropská komise zejména nekontroluje, nebo se jí nedaří kontrolovat využití evropských e, prostředků a podporuje e, svoji vlastní e, regulaci těmi prostředky a celý evropský projekt. A nyní chceme odmínit e, toto selhání navýšením rozpočtu. Pokud posloucháte, pane Camerone, tak vás bych ráda jasně oslovila. Posílejte dále peníze do Bruselu a v podstatě budete přenášet moc nevoleným, neodpovědným a marnotratným byrokratům. Pro boha, dejte Britům už pokoj a seškrtejte náš příspěvek do evropského rozpočtu. Já chci, abychom jednali a ne, abychom jenom zamrazovali. Děkuji a teď pan Vertman za ne. Paní Vertman. Ano, děkuji. Mezitím máme eh, strukturu finanční a hospodářské krizi v Evropě, s níž jsme konfrontováni a týká se zejména nezaměstnanosti mladých. Je to výbušná látka, která zatěžuje všechny společenské struktury, eh, počínající rodinou a týká se celých generací lidí v Evropské unii a vyžaduje eh, rychlé politické jednání. Na tomto pozadí prostředí. Návrh rozpočtu na rok 2013 je správnou a konsekventní reakcí parlamentu, protože se prováděly rigorózní eh, škrty, které se týkaly i eh, zaměstnanců evropských eh, institucí. Týká se to také zaměření na podporu růstu do budoucna to je příkazem doby, abychom získali důvěru občanů v akceschopnost Evropské unie a abychom vytvářeli nové pracovní příležitosti, aby právě mladí lidé eh, získali eh, nějakou budoucí perspektivu. Děkuji vám. Děkuji. A nyní začneme panem Surjanem na dvě minuty. Köszönöm a szót, elnök asszony. Biztos úr, tisztelt képviselő. Děkuji, paní předsedající. Vážený pane komisaři, vážení kolegové, mohu jen poblahopřát zpravodaji, který měl velice náročnou práci. Rozpočet pro rok 2013 musí přispět k vyřešení evropských problémů. Myslím, že tady panuje mezi námi obecná schoda v tom, že nezaměstnanost je jednou z klíčových priorit Dále také je třeba se zabývat eh, problematikou snížení výroby. Někteří lidé obvinují bankovnictví a, eh, a málo nebo nedostatek úvěru. Celá bankovní krize nás přivedla do situace, Eh, kdy musíme hledat nějaké řešení. Je tedy třeba vytvořit v rozpočtu takové kapitoly, které podpoří růst a zaměstnanost. Myslím, že pokud členské státy budou flexibilní a nebudou trvat na těch programech před krizí, tak se to může ještě zlepšit, protože bude možné potom převádět ty finanční prostředky na úrovni členských států je třeba ten rozpočet eh, na rok 2013 využít na maximum. Členské státy by měly být odvážné a soustředit se na programy zaměstnanosti a růstu. Evropská komise by měla rychleji reagovat na takové návrhy členských států. To by byl určitě dobrý způsob, jak se s krizí vyrovnat. Pokud nadále budeme snít o neutracených penězích a budeme vymýšlet nové způsoby, jak je použít, pak eh, prostě tím ničemu nepřispějeme. Takže ten mýtus o nevynaložených penězích bychom měli zapomenout a v posledním roce rozpočtového cyklu se soustředit na to, aby platby byly vyvážené a abychom byli schopni splatit všechny závazky a všechny programy. Proto tedy podporuji eh, tuto eh, metodu. Děkuji. Děkuji. Nyní pán Von za minutu, na, na minutu 30. Děkuji paní předsedkyně a rád bych poděkoval i panu Lavíjovi za jeho skvělou zprávu. Já tady hovořím, co by zpravodaj pro další části rozpočtu v rámci páté kapitoly a mm, chtěl bych několika slovy eh, říct něco po rozpočtu parlamentu. Asi si vzpomenete na dopis pana komisaře, který vyzýval k tomu, abychom rozpočet nenavyšovali o více než 1,9 a naši kolegové řekli, že se budeme snažit o 1,9 pro tuto chvíli, protože my jako parlament jsme stavili pracovní skupinu, která má hledat úspory v rozpočtu parlamentu, takže děláme takové věci, jako je, jsou cestovní výlohy poslanců a zaměstnanců na misích a Potom také sledujeme eh, své náklady oproti nákladům třeba amerického kongresu a předpokládáme, že na podzim budeme schopni navrhnout nějaké eh, úspory a na konci roku budeme mít k dispozici eh, mm, kompletní zprávu. Také bych řekl něco o rozpočtu dalších institucí. Komise původně navrhla zvýšení svého rozpočtu o 3,2%. Já chápu, že, nebo pokud vím, tak rada má navrhnout navýšení o 1,8%, což je velmi blízko těch původně navrhovaných 1,9% eh, panem komisařem. Nemusíme se zabývat všemi institucemi, ale víme, že například eh, soudní dvůr nebo ehm, eh, služba pro vnější činnost budou potřebovat daleko větší navýšení, ale obecně bychom se měli snažit být kolem 1,9% nebo dokonce méně a musíme eh, říci, eh, že opravdu eh, jsme poškrtali administrativní rozpočty v našich institucích. To by bylo velice dobré nejen pro parlament, ale i pro další instituce. Děkuji. A nyní má slovo pan Feynman na minutu pane předsedající dámy a pánové stejně jako každý rok i touto dobou diskutujeme o mandátu pro rozpočtový trialog a

Děkuji. paní předsedající. Vážení kolegové, v březnu parlament dospěl k závěru, že Mezi priority patří růst v souladu se strategií EU 2020. totéž by mělo platit i pro malé střední podniky a pro podporu mladých lidí. Návrh komise se ubírá tímto směrem a z tohoto hlediska je uspokojivý. Rozpočet EU je silným nástrojem investic, který skutečně potřebujeme pro podporu růstu a zaměstnanosti ve všech členských státech. Proto bych podpořil návrh komise, zejména ve srovnání s jinými návrhy ale co se mi nelíbí, to je seškrtání prostředků na projekt Progres, který má snižovat nezaměstnanost mladých, který má podporovat rovnost mužů a žen a zlepšit boj proti diskriminaci. E, samozřejmě je třeba v rozpočtu předvídat, je třeba, aby mladí lidé měli možnosti, jak si najít pracovní místo. Pokud to neuděláme, tak nepřekonáme krizi to neměli bychom těm, co to potřebují, dávat ryby, ale spíše udice. Grazie la parola l'onorevole Hartong. Děkuji a nyní má slovo pan Hartong na minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem minulý týden viděl něco neuvěřitelného dva australští rybáři, kteří byli dotázáni, proč se neustále dostávají do problému, odpovídali, protože jsme hloupí. To je taková poznámka, která eh, dobře eh, pasuje k naší diskuzi o rozpočtu na rok 2013. Ve zprávě paní kolegyně Lavia eh, bylo řečeno, že chceme navýšit platby o 6%. Já se ptám, co to má znamenat Eh, všechno eh, v roce 2013 ještě vzroste. Eh, měli bychom si spíše položit otázku, které položky se naopak ne, nezvýší a nyní se nacházíme ve velmi obtížné situaci v období hospodářské krize a proto na to musíme reagovat. Děkuji. Děkujeme. A nyní paní Jedřejevská na dvě minuty, prosím. Šanovní państwo, budżet Unii Europejskiej jest głównym vyrazem. Děkuji, paní předsedkyně, dámy a pánové. Rozpočet Evropské unie je výrazem solidarity mezi 27 členskými státy. Rozpočet Evropské unie je nástroj, který neslouží pouze k tomu, abychom vyrovnali rozdíly v rámci Evropské unie, ale jde také o to, abychom podnítili investice, zaměstnanost, konkurenceschopnost a vytváření pracovních míst. Dámy a pánové, samozřejmě, že máme určité nápady, jak bychom mohli stimulovat hospodářský růst. Existují strukturální fondy, sedmý rámcový program, program na podporu inovací a také projekty celoživotního vzdělávání. Tyto programy jsou ku prospěchu celé Evropské unie a měly by nám pomoci zvládnout úkoly, které před nás staví 21. století, především pokud jde o vytváření nových pracovních míst. Proto tedy musíme zaručit, že eh, rozpočet na rok 2013 nám umožní nejen reagovat na eh, úkoly, které jsou nám stanoveny, ale především reagovat na hospodářskou krizi. Pokud jde o detaily, tak bych ráda, ráda vyzdehla, že nesmí dojít eh, k rozdílu, k diskrepanci mezi závazky a platby. Něco takového, platbami něco takového nemůžeme připustit, protože bychom nebyli schopni plnit svoje cíle. Ve srovnání s rokem 2012 by měly platby narůst o 6,8 Podle mého názoru je to minimální úroveň. Nemůžeme se soustředit pouze na to, abychom v rámci krize eh, jednali na základě ad hoc opatření. Spíše bychom měli eh, k Evropské unii přistupovat dlouhodobě. Děkuji. Parola all'onorevole Herzog per un Děkuji. Paní Hercog na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně, pane komisaři. Jsem velice potěšena, že se tu opět vidíme. Hovoříme o konkurenceschopnosti a já bych ráda zdůraznila, že rok 2013 je posledním rokem rámcového programu a je velice důležité, abychom prostředky vynaložili velice efektivně. Byli bychom potěšeni, kdyby malé a střední podniky Eh, své investice zvýšily a ne snížily. Bylo by dobré, kdyby eh, tato oblast byla posílena. Evropská unie v tom eh, musí hrát úlohu, nebo potěšilo by mě to. A také by mě potěšilo, kdyby to celé se stalo velmi úspěšným experimentem. Myslím si, že projekty v oblasti infrastruktury jsou velice důležité. Pane komisaři, také bych zdůraznila, že uh, vy program uh, INTA podporuje, ITER podporujeme, ale náklady musí být zajištěny tak, aby jiné programy nebyly znevýhodněny, například sedmý rámcový program. Ten eh, nesmí eh, tím nějak trpět a já doufám, že na tento rok eh, bude nalezeno dobré, že tento rok bude nalezeno dobré řešení. Z program nebyl Eh, dobře navržen, nebyl tam navržen dostatečný rozpočet a já si myslím, že pokud se nám podaří v těchto oblastech udělat pokrok, tak potom se na sebe jistě budeme moci usmívat. Děkuji, slovo má eh, pan Tero, jedna minuta. Děkuji, paní předsedkyně, pane komisaři, vážení kolegové. Hospodářská situace v Evropě je velmi ponurá. Jak víte, od členských států se očekává, že budou spořit, že budou přinášet oběti a to také ve velmi důležitých eh, otázkách, jako je eh, obrana, eh, vzdělávání, zdravotnictví. V takové situaci nyní nemůžeme argumentovat bez ohledu na Eh, každodenní život. Když teď budeme provádět úspory, tak se to týká všech a musí se to dotknout i nás. Pokud eh, budeme požadovat v rozpočtu navýšení a nebude mít na to žádné prostředky, tak tím ohrozíme naši vlastní pověst a budeme působit, jakože jsme lhostejní vůči tomu, co se děje. Musíme samozřejmě sledovat, kde se věci vzájemně překrývají, protože tam je možné náklady ušetřit na evropské úrovni nesmí probíhat nic, co by členské státy eventuálně mohly zvládnout i sami. Děkuji. A slovo má paní Holmeier, minuta a půl. Milí pane komisaři, milé kolegyně, milí kolegové, dovolte, abych dnes zvláště upřela pozornost na téma agentur Všimla jsem si, že agentury v roce 2013, ale i ve finančním plánování 2014 až 2020 vlastně nemají žádné konkrétní priority pro financování. Dám vám několik příkladů. Eh, máme dohlížecí agentury, eh, kteří má, které mají bdít nad EIOPou a ESMou. Pakliže tyto agentury skutečně mají dostat své odpovědnosti a své úloze, eh, která jim byla přesouzena opět na víkend v diskuzi, která proběhla, měly by být vybaveny tak, aby skutečně mohly této úloze dostat, protože jinak veškeré plány, které máme, nebudou moci být uskutečněny. Dám vám druhý příklad, to je příklad Europolu. Europol má velice pečlivou formu zprávy finančních prostředků. V roce 2011 tam došlo k převozu peněz na programy, eh, protože došlo později. Eh, a v Europol je potrestán mínusem 10% a přitom má ještě zorganizovat středisko pro sledování organizovaného zločinu a to není možné. Je prostě třeba vybavit agentury a zároveň přeskoumat také struktury eh, řídících jejich orgánů, aby bylo jasné, jasné, že tito členové oproti ve srovnání s účinností musí také dostat své odpovědnosti. Děkuji mnohokrát a nyní má slovo pan Fernandez na minutu a půl. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, pane komisaři, milí kolegové. Eh, rozpočet, návrh rozpočtu má 1,6 násobné navýšení u výdajů na videové stránce je tady zhruba 73 eh, milionů eur. Doufám, že tento přírůstek bude dostatečný aby bylo možno dostat závazkům, ke kterým se již EU zavázala investice, e, které e, budou činit jednotlivé státy zejména v oblasti politiky soudržnosti koncem roku 2011 komise nemohla splatit asi 11 miliard eur, které byly vlastně dluženy e, u plat platebních závazků, protože, u pardon, protože tady nebyla dostatečná zmocnění. A tomu se stalo na základě provinění rady, eh, protože rada nepostupovala správně a proto také apeluji na radu, aby se tady postupovalo rozhodně a realisticky aby peníze, eh, ke kterým jsme se zavázali a které jsou skutečně nutné pro zaručení hospodářského růstu a zaměstnanosti, byly také uh, účinným způsobem už používány i například na teritoriální soudržnost. Velice vítám to, co říká pan zpravodaj, že je třeba udělat víc pro oblast zaměstnání, zejména pro mladé lidi, pro malé a středně velké podniky, pro inteligentní růst a je třeba dát zejména sem priority pro rozpočet 2013. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát. Nevidím tady pana Materu v sále a proto dám slovo poslancům, kteří se hlásili na proces KDI a začínáme Kurcem Glovským. Děkuji, paní předsedající, paní komisařu. Budžet Unii... Děkuji, paní předsedkyně. Rozpočet Evropské unie je nástroj pro podněcování investic a posilování solidarity. Chceme eh, in, investovat do hospodářského růstu. A proto je evropský rozpočet velmi, velmi důležitý pro naplňování našich politik. V této souvislosti chci učinit jednu poznámku. Pokud chceme bojovat proti hospodářské krizi, tak si musíme uvědomit, že členské státy, některé členské státy také navýšily svoje roční rozpočty. My jsme čísla na rok 2013 ještě trochu omezily. Eh, v roce 2013 by tedy eh, mohlo dojít k určitým potížím kvůli kumulaci a to samozřejmě představuje velkou eh, velké potíže pro politiku soudržnosti a já si myslím, že právě politika soudržnosti by měla nejvíc přispět k tomu, abychom se opět ocitli na cestě růstu. Děkuji. Děkuji a nyní paní Basesku, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Myslím si, že je velmi důležité, abychom eh, si stanovili politik, politické dlouhodobé priority, priority. Ty se musí týkat růstu, zaměstnanosti a investic. Vítám přizpůsobení eh, prostředků na závazky v oblasti mládeže a malých a středních podniků. Musíme si uvědomit, že největší část podniků jsou malé a střední podniky, ale přesto získají pouze část investic. Měli bychom proto malé a střední podniky podporovat. To by byl způsob, jak bychom úspěšně překonali krizi. Dovolte mi, abych v této souvislosti zdůraznila, že účetní zodpovědnost je velmi důležitá právě v období rozpočtové konsolidace. Evropský rozpočet musí být doprovázen opatřeními, která budou přijata na úrovni členských států, tak aby dopad na celkovou ekonomiku byl pozitivní. Děkuji. Děkuji a nyní pan Listenroy, prosím. Děkuji. Chtěl bych se také krátce zapojit do diskuze. Chýlíme se ke konci sedmiletého rozpočtového období a v tuto chvíli se předkládají platby ještě vlastně z minulých rok v souvislosti s politikou soudržností. Opravdu je to bláznivé, protože v prvních letech peníze tečou zpět k členským státům, k netoplátcům a teď se dostáváme k těm závěrečným letům toho období a v tuto chvíli oni se vzpěčují zaplacovat své uh, účty. Nejprve dostali peníze, ale teď vlastně uh, nedělají eh, to, co je potřeba. To je přece neuvěřitelné. Eh, myslím si, že tady bychom měli být eh, kreativnější, nebo eh, členské státy by měly být kreativnější. Občané tomu nerozumí. Nešlo by to jinak? Děkuji, slovo má pan Paška. Děkuji, paní předsedkyně, vážený pane komisaři. Hospodářská situace Evropské unie bude i v roce 2013 velice složitá. Proto jsem přesvědčen, že Evropský parlament by se neměl přehnaně angažovat v prosazování návrhu Evropské komise na zvýšení rozpočtu unie o více než 6 Eh, národní státy musí eh, šetřit a také investovat do rozvoje svých ekonomik. Proto jsem přesvědčen, že Evropská komise i Evropský parlament by měly respektovat názory Evropské rady na přerozdělení eh, zdrojů vyprodukovaných v členských státech. Všichni víme, že určité rezervy při efektivním vynakládáním zdrojů ještě máme. Dlouhodobě se vracíme k smyslu plnosti financování více sídel Evropského parlamentu anebo budování muzeí evropských tradicí. Já neříkám, že bychom se měli vzdávat dostatek prostředků na finančně potřebné aktiv, na financí na potřebné aktivity, ale myslím si, že kdybychom byli realističtější, tak bychom toho dosáhli více. Grazie, eh, ora do la Děkuji a v tuto chvíli má slovo pan komisař Levandovský. Děkuji. Vidím, že v současnosti je velice módní srovnávat evropské rozpočty s národními rozpočty. Částečně je to samozřejmě odůvodněné, ale jenom částečně, protože to není opravdu analogické. Pokud jde o evropský rozpočet, tak ten je vždy vyvážený. Není tam žádný deficit a zadluženost. Potom také velikost. Náš rozpočet je 1% z HDP a není to srovnatelné eh, třeba se 4 nebo 5% eh, HDP, které byly vynaloženy eh, na pomoc eh, finančních institucí a není to důvod pro triliony eh, dluhů v členských státech. Ale mohla by to být řešení, jak udržitelným způsobem posílit zaměstnanost a příležitosti. Analogické to je v našem úsilí uspořit vše, co je možné. Poprvé od počátku eh, založení Evropského společenství teď v roce 2013 bude snížen počet eh, evropských úředníků. Eh, a to se týká eh, také bohužel i agentur. Bohužel není tam žádná výjimka, tím se obracím na paní Holmajer. Samozřejmě budeme také spořit, pokud jde o výkon. Ano, třeba v rozvoji, tam v, rozvo- v oblasti rozvoje nástroje na rozvoj eh, spolupráce, například eh, v Ázii, kde zkrátka některé programy nevykazují ty správné výsledky a tam eh, škrtáme. A to také se neodráží v tom rozpočtu 2013. Celkově tady 66 milionů euro ve srovnání s tím, co bylo naplánováno. To je neto výsledek Eh, úspor a našich omezení v rozpočtu pro Evropskou unii. Ale co vlastně je rozpočet? Eh, tam jde o prostředky, které mají pokrýt eh, legitimní potřeby pro schválené projekty v členských státech. 94% rozpočtu je vynakládáno na kroky mimo Brusel, 6% pouze jde na administrativu. A co jde, pokud jde o spožení plat, plateb, tak tady je problém ministru financí, zhoršuje to, tedy zhoršuje se likvidita v členských státech a vlastně se tím omezují eh, možnosti investic v členských státech. A tím pádem je to problematické pro malé a střední podniky, které nemají úvěry. A jsou tady samozřejmě také nesplacené závazky, to se týká těch budoucích e, účtů a není to opravdu žádné e, řešení. Rozpočet pro rok 2013 vycházel e, z výsledků členských států a já souhlasím s Alanem Velmasurem. Možná, že je to trochu schizofrenické posílat účty do Bruselu, my to hodnotíme velice kriticky a potom se snažíme je respektovat a nemůžeme být přece kritizováni za to, že je respektujeme, že respektujeme účty ze 27 členských států. To by přece bylo schizofrenické, kdybychom takto přistupovali k rozpočtu. Myslím si, že rozpočet pro rok 2013 eh, tak eh, tady nikoho asi eh, nepřekvapí, když je to poslední rok, že tady budeme mít nějaké dodatečné požadavky na platby. Hm. Ale je to také výsledek agentury, která měla podpořit růst fiskálně zodpovědným způsobem. Děkuji vám mnohokrát, pane komisaři, a teď má slovo na dvě minuty pan zpravodaj Lavia. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Musím velice poděkovat kolegům za nesmírně zajímavou rozpravu. Zdá se mi, že se z většiny příspěvků ozývalo, že podporujeme stanovisko komise. To je jasné. Požadavky na platby musí samozřejmě být navázány na závazky z minulého roku. To nelze popřít, že teď že máme vlastně minus 70 milionů eur. Tady budeme mít horu účtů, které musíme vyrovnat. Účtů, které sloužily ke svému účelu, protože tady se jedná o závazky, které byly naprosto legálně schváleny a které teď musíme zaplatit. A u pladeb se jedná zejména o to, eh, spojení, které tady existuje s programy pro hospodářský růst. A proto tato soutěž týkající se závazku je zároveň soutěž, kterou musíme vést a je důležité, aby to hrálo roli i v trialogovém jednání a proto bychom měli pracovat tímto směrem. Meziinstitucionální dohoda. Tady říkáme naprosto jasně, že pakliže nebudeme mít společný základ týkající se informací, pak pravděpodobně dospějeme k různým závěrům. Eh, už jsme udělali obdobné zkušenosti eh, při mm, jednání trialogových minulém roce. Je třeba, abychom měli na očích platby a vyžadujeme teď apelujeme na radu, aby se účastnili tohoto dialogu, který vede parlament s komisí aby po rozpravě také došlo k uzavření rozpočtu 2013 se stejným pohledem na věc. A dovolte, abych také poděkoval panu komisaři Levandovskému za velice loajální spolupráci a dát by také poděkoval těm, eh, kteří se zasloužili o podporu tohoto mandátu a doufám, že se nám podaří s velkou většinou mít odpovídající mandát pro další trialogová jednání. Děkuji vám. Ukončuji tedy rozpravu k tomuto bodu a zítra ve 12 hodin 30 minut budeme hlasovat.